Right, good morning everyone, good morning ladies and gentlemen. Dobré dopoledne přeji všem, vážení kolegové. Dnes dopoledne začneme prezentaci tří studií o provádění dohody o přidružení EU s Moldávií, s Gruzií a s Ukrajinou. Prezentovat nám to budou pánové Astovičus, Manikins a pan Galer. Očekáváme, že tyto studie eh, nám pomohou vhlédnout do této problematiky a eh, jaké jsou tedy. Budeme tady eh, mít příspěvky od Evropského zahraničního servisu komise a také zjišťovací mise našeho výboru a vyslechneme si politická doporučení. Eh, budeme pracovat tedy na základě toho eh, na naší zprávě. Pozvali jsme tři experty. Kamila Kalose, eh, to bude první studie implementace asociační dohody s Moldovou, dále paní Nona Mikelice z Gruzie a to bude samozřejmě studie k dohody o provádění přidružení s Gruzií a poté ještě pan doktor Andrij Tjuška k dohodě s Ukrajinou. Takže já hned dám slovo našim expertům a navrhuji, abyste si každý vzali 10 minut na úvod. Začneme panem Kalsem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, dámy a pánové a e, poněvadž máme poměrně málo času, tak e, začnu tedy okamžitě úvodem, poté budou otázky. E, to vše, co tady budeme reprezentovat, je práce, kterou jsme provedli na základě požadavku Evropského výzkumného servisu. Tak eh, vyjdeme tedy z Moldávie eh, a sice z pokroku dosaženého v Moldavě v letech 14 až 18 a musíme říci, že pokrok je nedostatečný. Eh, vnímáme to, že se rozpadají ekonomické mechanismy a dá se říci, že narůstá moc Eh, jednoho místního oligarchy a šéfa demokratické strany. Je zde určitý kvantitativní pokrok, ale ne kvalitativní. Sice došlo ke zlepšení právních institucí v Moldavě, ovšem právní stát, eh, dobré zásady vládnutí, justice, zde nedošlo k žádným pokrokům, které by byly podstatné a dokonce eh, místy vnímáme regres. Některé reformy se nenaplňují, jiné se jednoduše prostě jenom imitují, eh, poněvadž neodpovídají zájmům příslušných vládnoucích sil. Pokud se týče jednotlivých sektorů, tak nejdříve justice, eh, to je jedna z nejméně reformovaných oblastí eh, z hlediska asociační dohody. Justice je tedy velice skorumpovaná, a slouží de facto zájmům politických a ekonomických skupin plus vůdci demokratické strany. Dochází k potlačování obchodních soupeřů, ale také jsou zde případy proti občanským aktivistům a ochráncům, obráncům lidských práv. Podstatné je, že závislost, politická závislost justice a soudnictví eh, je eh, hlavní brzdou pokroku rozvoji eh, právního státu. K dalším problémům, které tady už nějakou dobu existují, je to, že také vlády si vláda právě zneužívá tohoto podřízeného postavení justice, plus dochází k klientelismu a k zastrašování. Pokud se týče ústavního soudu, eh, řada jeho rozhodnutí je politicky motivována a došlo k změnám určitých klíčových prvků moldavského politického systému eh, tím, že se obešel parlament. Eh, vláda zatím se nějak nepokusila eh, posílit nezávislost ústavního soudu. Pozitivně všem se konstatovat několik málo věcí, mírně optimistických. V listopadu 2017 vláda navrhla sérii úprav konstituce, která by měla zlepšit nezávislost soudců, nicméně dosud toto nebylo eh, schváleno. Eh, rovněž eh, tedy tady máme z, z května 2018 navržené další změny a tyto byly konečně schváleny v onom březnu. Pokud se týče boje proti korupci, právní základ se sice zlepšil, ale bohužel politická závislost příslušných institucí je problematická. Například Národní antikorupční středisko je spolitizované a neefektivní vůči zneužívání situace na vysokých místech. Ta eh, závislost eh, je pochybná, eh, de facto je zde závislost na hlavním státním prokurátorovi. A opět vše je pod kontrolou vlada Plahotňuka. Eh, Národní úřad pro integritu hm, de facto schválně v roce 2016 začal více méně pracovat a fungovat až v únoru 2018. Eh, ještě tedy pozitivní věci. Eh, máme zde pokrok v oblasti legislativy boje proti špinavým penězům a také rámec proti praní, eh, tedy rámec proti korupční, byl v, kyt, eh, v březnu 2017 také aktualizován. <clears throat> Nicméně je třeba říci, že v boji proti korupci je nedostatečný pokrok, což se tedy eh, projevuje ve veřejném mínění, který tedy korupci považuje za velký problém a problém rostoucí. Několik slov k podvodům ve výši 1 miliardy dolarů. Bylo provedeno eh, vyšetřování avšak velmi neefektivně, nepodařilo se žádné spronevěřené prostředky eh, vrátit zpátky, de facto vrátilo se nějakých 50 milionů, ovšem to jsou jiné peníze, eh, to jsou peníze z prodeje majetku likvidované banky. Plná verze příslušné zprávy, Krolovy zprávy mm, nebyla nikdy zveřejněna a e, v roce 2017 Ilian Shore, který je e, politikem a obchodníkem, e, který zdá se, že je hlavou tady těchto podvodů. Byl sice odsouzen, ale eh, zatím tedy očekává eh, odvola, rozhodnutí odvolacího soudu v domácím vězení. No a když to nyní zhrnu, eh, Máme tady další vyšetřování jejich výsledky. V nedávné době došlo o k pokusu omezit svobodu jednání a diskreditovat zástupce eh, občanské společnosti, což se zintenzivnilo zejména minulý týden. V letech 16 až 18 eh, pro následování politických soupeřů eh, začalo být častější než dříve. Navzdory monopolizace médií se pořád existují tady nezávislí eh, žurnalisté, kteří jsou ale v rostoucí míře zastrašováni. Eh, politické tlaky na místní úřady jsou celkem eh, běžnou věcí. Zhruba 21 místní politiků čelila fyzickému nebo psychologickému nátlaku, 15 dostalo výhrušky, že budou propuštěni. Eh, právní základ v oblasti ochrany lidských práv se zlepšil, eh, navzdory tomu, že při přijímání této legislativy byly značné nedostatky. Eh, bohužel nespravedlivé soudní případy jsou nadále problémům a soudci jsou slabí vůči nátlaku úřadu změny volebního systému z druhé poloviny roku 2017 eh, jsou ve prospěch eh, demokratické strany vládnoucí a částečně socialistické strany. Eh, sice není to vysloveně porušení standardů, ale není to ani v pořádku. Dále se omezuje právo veřejnosti účastnit se v soudních procesech. A mm, my vlastně tady máme ten případ eh, volby starosty Kešeněva. Dále naplňování eh, posílené dohody o v volném obchodu eh, vedla ke zvýšení objemu obchodu s Evropskou unii, což je pozitivní v roce 2017 66 eh, exportu z Moldávie šlo do Evropské unie oproti 47% v roce 2013. Reforma finančního sektoru eh, pokračuje, eh, opět se sice má vyšetřovat, ale příliš se nevyšetřují finanční podvody. A institucionální reformy jsou velice pomalé, což eh, negativně ovlivňuje ekonomiku. Tak já myslím, že to bude na začátek vše, poněvadž stejně už mi vypršel čas. Děkuji vám. Děkuji. Mluvil jste 10 minut, ale neobřitelnou rychlostí. A teď, Davide, myslím, že nemám, nemá cenu, aby jsme dávali slovo třem na jednou a potom měli tu debatu roztříštěnou. Možná, že by bylo lepší, kdybychom teď měli otázky k Moldavsku a potom diskutovali o těch dalších zemích. Jinak každý má trochu jiné eh, zájmy, jiné otázky. Bylo by to trošku asi matoucí. Dobře, to je návrh Michala Gálera. Souhlasíte s tím? No tak v tom případě máme hodinu na všechny ty tři studie. Takže teď máme 10 minut na diskuzi. Takže otázky, vaše otázky k Moldavsku. Kdo uh, chce něco říct? Na vás přijde řada potom. Nejprve Sandra. Já budu mluvit lotyšsky, co s vás asi překvapí, takže si eh, nasaďte sluchátka. Mně jde o eh, pořádání těch místních voleb, které byly zrušeny, výsledky se zrušily. A pořád eh, vůdci opozice jsou pod velkým tlakem vlády. A vzhledem k tomu, že ty výsledky voleb byly zrušeny, anulovány, tak to ukazuje, že ta justice není nezávislá, že oligarchové tady mají pořád eh, hodně moci. Stejně tak i za ten miliardový podvod v bankách nepadla, nepadl žádný trest, nikdo nebyl odsouzen a velmi eh, často mají různé právní problémy eh, předáci opozice nebo ne, nevládních organizací. Já si myslím, že tu makroekonomickou pomoc bychom měli dát teprve po volbách do parlamentu, pokud se ujistíme, že jsou skutečně eh, eh, schopni uspořádat ty volby nezávisle. To bylo moc krásné si poslechnout lotyštinu. Pětras, já začnu tím eh, nejhorším. Náš výbor přijal rozhodnutí si nechat pořídit tyto zprávy, tyto studie. Jejich autory jsou vynikající odborníci, se kterými dnes máme čest eh, se setkat. A ta situace v Moldavsku se vyvíjí, to je jasné, to vyplývá z té studie, jsou tam dobré argumenty. Eh, to hodnocení je vynikající. Ehm, já vás za to musím pochválit v tom zhrnutí jsou velmi jasné závěry, ale bohužel to není moc příznivé pro tu vládnoucí vrstvu eh, v Moldavsku, ale my jsme jejich partneři a musíme také mluvit jasně. Pane Kalusy, eh, mám pro vás několik otázek týkající se vašeho zhrnutí Co očekáváte od toho smíšeného volebního systému, který se teď zavádí? Volby byly odloženy na únor 2019. Co se o to myslí společnost? Je možné to nějak eh, zhodnotit? A potom eh, v červenci, na konci července, Eh, moldavský parlament přijal eh, nějaké rozhodnutí týkající se daní, hlavně to amnestie daňová. Mohl byste nám říct, co si o tom myslí třeba světové organizace jako Světová banka, ty zaujaly v první řadě negativní postoj. Claire Moody. Děkuji. Děkuji za vaši studii. Určitě si to vyžádalo hodně práce. Mám velmi jednoduchou otázku. A sice, jaké je vaše doporučení pro nás po té, co jste eh, vyhodnotil stav eh, přípravy Moldavska a celého východního partnerství? Děkuji. A teď Michal Gáler. Já, to vás zase také překvapí, budu mluvit německy. Já chci podpořit eh, to, co tady říkala Sandra Kalienete, a sice, že bychom měli trvat na podmínkách v případě eh, vyplácení té další finanční makro, nebo makroekonomické pomoci. Já jsem rozhorčený tím, že se tam ty věci vyvíjejí tímto způsobem. Chci upozornit na dvě oblasti. V rozporu se všemi radami a ujištěními teď zavádějí naprosto nepřiměřený, nevhodný eh, volební systém pro zemi, která je v této fázi a kde mají dvě komory, tak se většinou eh, eh, takový systém nezavádí. Já si nemyslím, že by to byl vhodný eh, volební systém, protože oni vědí, že v proporcionálním systému by nic nevyhráli a proto prosadili toto a myslím, že to rozhodně Eh, není eh, něco, čím by se mohli chlubit, je to pouze ke prospěchu, prospěchu té vládnoucí třídy. Já jsem na začátku loňského roku eh, společně uspořádal konferenci s nadací Friedricha Eberta a Heinricha Bela, kde jsme se snažili posoudit tu snahu zavést takový systém a vyhodnotili jsme to stejně protože to eh, nevede k ničemu dobrému, ale i tak přes všechny naše rady to bylo zavedeno, takže se k tomu stavím velmi skepticky. Druhá věc, eh, která si zaslouží eh, kritiku, a to říkám velmi mírně, je to, co se stalo po volbě primátora hlavního města, kde vyhrál opoziční kandidát a potom velmi zvláštním zdůvodněním ten výsledek byl, nebo výsledek byl zrušen volební komisí nebo tím volebním orgánem. Myslím, že eh, to je jasný doklad toho, že justice opravdu není nezávislá, ale řídí se přáními pana Blahodňuka. To jsou tedy okolnosti, které bychom neměli akceptovat. A pokud se to nezmění, tak bych také byl proto, abychom nepokračovali s další vyplácením té makroekonomické pomoci. Děkuji, pane Galere. Ještě jedna žádost o slovo. Pan Srozněc. V lipcu e, ten parlament e, skierował do Mołdawii. E, parlament na Moldav, směrem k Moldávie z, eh, z, přijal rezoluce. a de facto byla to blamáž, poněvadž eh, se tam vlastně eh, se tam vlastně ohledně blamová se ohledně tedy Eh, soudního rozhodnutí. Třeba eh, v Polsku právě se chová tento parlament vůči Polsku právě obráceně než vůči Moldávii. Any other request to speak? not the case. Žádá ještě někdo o slovo, není tomu tak. Takže jste dostal celou řadu otázek a bývá vám pět minut. Já to zvládnu. Děkuji vám za vaše otázky a připomínky. První otázka se týkal toho, co je možné očekávat po volbách v únoru. To je otázka, eh, kterou my si klademe neustále a nemáme na to žádnou asi dobrou odpověď. Rozhodnutí přesunout volby na únor bude mít také dopad na volby v Kišiněvě to byla jakási zkouška toho, jestli eh, by takový systém mohl fungovat, jestli jim podaří prosadit jejich kandidáty. Tam zjistili, že ne, takže proto si vyžádali více času, proto tedy teď únor. A také potřebovali skrýt eh, trochu tu špatnou image úřadu, čímž trošku eh, odpovídám na vaši otázku, za to jejich rozhodnutí, které bylo velmi kritizované, já osobně si myslím, že ta změna volebního systému by pomohla demokratům získat větší podporu, než by asi dostali normálně. Po zmrazení makrofinanční pomoci dostali dopisy od 70 starostů v Moldavsku které vlastně prokázaly, že tyto orgány jsou naprosto podřízené centrální moci. Takže můžeme očekávat, že se to promítne do výsledku voleb. Ale na konci stejně vznikne koalice, formální nebo neformální, mezi těmi dvěma hlavními politiky. Dokážu si představit koalici pro evropské opozice. Ale pan Plahodňuk by na to musel dohlížet a kontrolovat to, eh, což bude obtížné po těch útocích na opozici a na média. A tolik tedy moje odpověď. Co se týče té daňové amnestie, k tomu nemám co dodat. Už to řekly mezinárodní organizace a nevládní organizace v Moldavsku, které to kritizovaly, ten nový zákon. Je to jasné, je to také příznačné, že to nakonec podpořili pan Dodon. To se ukazuje, že tady je mocenský kartel, který ovšem rozhoduje. Jaká jsou moje doporučení? Některá z nich najdete v té zprávě, ale největší doporučení, což asi není úplně jednoduché, je snažit se být víc asertivní, přísnější vůči moldavské vládě. Když se podíváte na výzkumy veřejného mínění, po té, co došlo ke zmrazení pomoci, tak vzrostla podpora EU o několik procent. Takže to vnímání lidí eh, bylo, že jsme se jasně rozhodli. Lidé nevěří tomu, co jim vláda tvrdí, že eh, Evropa teď bere peníze eh, dětem. To je skutečně citát moldovského premiéra. A Možná, že by ty reformy by se měly zaměřit eh, na jiné věc než instituce, protože lidé eh, často nechápali, co pro ně vlastně Evropská unie dělá. Měli takový pocit, že většina těch peněz z EU jde přímo do kapes těm lidem, kteří jsou u moci. A co se týče té poslední otázky, na kterou jsem už částečně odpověděl, já souhlasím s tím, co jste říkal, že vláda by neměla dělat nelegální věci a v případě Moldavska eh, rozhodnutí soudu o zrušení voleb eh, eh, to nemůžeme analyzovat bez pohledu na širší situaci, jak například se podařilo podřídit státní instituce některým lidem, jak se zachází s opozicí, to všechno v té zprávě uvádíme. Já o tom píšu také v rámci analýz ehm, v našem institutu. Rozhodně eh, to nijak eh, není srovnatelné se situací v Polsku. Děkuji, pane Kalusi. Děkuji vám za vaše kritické zhodnocení situace v Moldavsku většina členů tohoto výboru s vámi souhlasí. Toto je země ve velmi vážné politické krizi a také zdůrazňuji tu potřebu přísné podmíněnosti další makroekonomické pomoci. Je to poprvé, minimálně v tomto volebním období, kdy diskutujeme o Moldavsku bez eh, příspěvku našich rumunských kolegů. Nevím, jestli jste si toho všimli. Vždycky, když se mluví o Moldavsku, tak naši e, rumunští kolegové se dostaví, ale dnes ráno to tak nebylo, takže to vypadá, že e, je to něco nového, co jsme ještě nezažili. A teď eh, nové, nový geopolitický posun. Přejdeme k další zemi a je to Gruzie. Máte 10 minut. No, děkuji vám, děkuji, že jste mě pozvali, eh, umožnili, abych vám eh, přednesla toto eh, vystoupení. V roce 2016 asociační dohoda mezi Gruzínskem a EU vstoupila v platnost a tady vlastně to znamená, že Gruzie má před sebou velkou výzvu provádění asociační dohody a umožnit e, rozvoj obchodu. Snažíme se analyzovat úroveň provádění e, této dohody, to zejména v politické části e, dohody tady můžeme říci, že se to soustředuje na rozvoj správné vlády a řízení, právní stát, zajištění základních svobod, svobody tisku a sdělovacích prostředků a e, docházíme k závěru, že e, tato země tady stojí před velkou, velkou systémovou výzvu, e, chceli naplnit tuto část asociační dohody. Můžeme říci, že tady jsou určité úspěchy v uplatňování CFTA. Eh, také je tady eh, využívání eh, politiky k provádění dohody, ehm, tak jak to vyplývá již od roku 2016. A nyní dovolte hlavní závěry hlavní hodnocení celé, této, celé toho, tohoto období. Eh, můžeme říci, že jedním z problémů je eh, do jisté míry neformální vládnutí, eh, což je velkou výzvou pro demokracii v Gruzii, protože vlastně dochází k personalizaci gruzínské politiky. Základ státu mm, je vlastně mm, stát do jisté míry v rukách jednoho vůdce, Ivanišviliho. A dochází k tomu, že jsou kooptovány osoby do různých státních i nestátních funkcí. A e, teď se používají i trochu jiné metody pro e, prosazení tady tohoto e, vedení státu. Demokratická demokratický přechod eh, eh, od roku 2012 je považován jako úspěch gruzínské demokracie. Nicméně vládnutí vládní strany eh, nebylo vždycky tak úspěšným přechodem k demokracii. Instituce jsou stále slabé a tady se dochází, dostáváme k druhé důležité výzvě a to jsou nedostatečné kontroly. Gruzie nikdy nebyla schopná překonat to, to tu svou minulost země, kterou ovládala jedna jediná strana. Je tady ústavní většina v této zemi, která se projevuje na centrální i lokální úrovni. Projevuje se to i v parlamentu, i e, v soudnictví. A právě proto soudnictví není zcela důvěryhodné. Vládnoucí e, strana je e, o to silnější, že opozice je slabá. A vede to k tomu, že lidé se voleb ani často neúčastní a každá snaha eh, prezidenta eh, donutit vládnoucí stranu k určitým legislativním změnám tím, že vetuje nějaké návrhy, vždycky eh, takováto veta byla zvrácena. A to je věc, která nás vede k třetímu aspektu, což je soudnictví. Soudnictví dnes eh, prodělává reformy, které ovšem do velké míry ještě se zcela v praxi neprojevily. Jde o to, aby to bylo nestrané, profesionální a aby docházelo ke spravedlivým eh, soudům, aby docházelo k nezávislému a efektivnímu vyšetření eh, věcí a to jak v trestním právu, aby nedocházelo k politicky motivovaným vězněním. Nejzranitelnější eh, oblastí celého soudnictví je státní žalobce, který je do jisté míry stále ještě pod politickým vlivem eh, v Gruzii. Úřad eh, žalobce je tady vlastně do, jistý, do jisté míry mezi dvěma eh, ohni, na jedné straně ministerstvo spravedlnosti, na druhé straně soud, soudnic, soudci. A eh, také eh, systém povyšování soudců, nebo prostě hm, růst soudců je tady ještě oblastí, kterou je třeba dále řešit. Další aspekt je otázka decentralizace. Decentralizace, která ještě v plné míře skutečně eh, neproběhla. V roce 2017 parlament schválil novou, nový kodex eh, pro samozprávy a snížil počet eh, samozprávných měst z 12 na 5 a odůvodňoval to s lepší efektivností. Další otázka. Lidská práva a základní svobody. Tady je především otázka ochrany eh, národnostních, náboženských či sexuálních menšin mm, existují stále ještě eh, zločiny z nenávisti k některým těmto skupinám a často dochází k nepotrestání eh, pachatelů. Můžeme také hovořit o pravoslavné církvi, která je spojencem státu a přednáší um, nacionalistický diskurs vůči národnostním menšinám. To je tedy takový celkový obraz eh, oblasti lidských práv, ale jsou tady některé zvláštní případy, eh, pokud jde o lidská práva. Jeden eh, případ je azerbajdžánský novinář, Afgan Muhtarli, který byl zadržen neznámými muži Ehm, zástupci eh, občanské společnosti se domnívají, že to je operace, která byla dohodnuta eh, s určitými osobami bezpečnostních služeb v Gruzii. A další eh, případ se týká tureckého učitele a ředitele školy Mustafy Emre Čabuka který byl zatčen a vyšetřován eh, gruzínskou stranou na žádost tureckých orgánů. Eh, to jsou věci, které jsou eh, zneklidňující. Další otázka, sdělovací prostředky. Také zde je situace znepokojivá. Eh, protože dochází často k velmi násilným akcím. Eh, tady se používají nejrůznější metody, aby se zajistila nadvláda eh, masových sdělovacích prostředků. Můžeme říct, že tady je například vydírání, které je používáno a to byl případ televize Pirvely. Eh, kdy se použily i eh, soudní eh, nástroje proti opozičním televizním kanálům a došlo také ke spojení televizních kanálů, které dohromady by měly vytvořit jeden vládní kanál. Gruzínská demokracie je Eh, dále ještě ovlivňována úlohou i statusem eh, gruzínské pravoslavné církve, která sehrávala svou velkou úlohu v politice a má svůj vliv na stát i na společnost. Eh, používá stejný diskurs jako vládní strana a stává se důležitým aktérem politického života v Gruzii. Pravidelně um, jsou zváni k diskusím o legislativních aspektech, politických aspektech a vyjadřují své názory. A jsou tady i některé pozitivní e, vývoje e, v Gruzii, e, které máte vyjmenovány ve zprávě, můžete si je tam přečíst. Já bych teď ráda přešla ještě k dalšímu aspektu, Ehm, jak probíhá demokratický proces. Tedy eh, v Gruzii je zejména otázka ehm, rétoriky, která se zde používá. A myslím, že to hodně, hodně kontrastuje s realitou. Mnohé věci, které se tvrdí, nejsou eh, pravda, ale je to ehm, Eh, také otázka, kterou je třeba diskutovat eh, v oblasti partnerství s východními sousedy. Já tímto budu končit, protože se mohu vrátit k některým otázkám, budou-li eh, takové dotazy. Děkuji vám a nejdříve paní Kaňate. Děkuji a prosím, nasaďte si sluchátka, bude to lotyšsky. Eh, Gruzie je na tom, aspoň s eh, vněžku pozorováním, daleko lépe než ty další dva státy. Eh, reformy se odehrály, demokracie zdá se funguje, ale bohužel státní zpráva pomalu, ale srůstá s politickými stranami. Ano, eh, Gruzie je eh, členem eh, NATO a má těsné svazky s EU, ale není možné, aby částečně demokratický stát se tedy vstupoval do EU. Je třeba všem, aby se držitelé moci trošku uspořádali svůj vztah k opozici. Opozice musí mít možnost existovat, musí mít možnost ovlivňovat a zastupovat eh, zájmy voličů. A tady je třeba provést určitou reformu. To se vztahuje na eh, mocné, na opozici a také na eh, justiční systém. Paní Mody, krátká otázka, prosím. Děkuji a děkuji za tuto zprávu. Já eh, jsem si to eh, trošku přečetla, poněvadž já se zajímám více tedy o Gruzii než o další země, o kterých tady dnes je řeč. A já musím se přidat eh, k tomu názoru, že je to dobrá iniciativa tohoto výboru více se dohloubky zabývat těmito asociačními dohodami a zejména jejich praktickým naplňováním. Existují určité obavy, které parlament eh, vznáší také vůči příslušným vládám. Eh, někdy je to nedostatečný pokrok, někdy jsou to pochybnosti o kurzu. A my eh, samozřejmě se na ty problémy soustředujeme, ale možná nám tady chybí uznání toho, co se podařilo. Třeba hovořili jste o e, vyšetřování, o tady státních zástupcích a neřekli jste tady už třeba to, že se zde hodně angažovala občanská společnost, nebo e, jak to vypadá s korupčním vnímáním e, v mezinárodním srovnání. Čili Eh, víme, že třeba eh, gruzínská vláda eh, vzala v úvahu to, co vytýkala Benátská komise, ale byly provedeny příslušné ústavní změny. Takže já tedy tím nechci říct, že bych neměla co kritizovat na tom, co tedy gruzínská vláda by mohla dělat lépe nebo více a nedělá. Ale řekl Řekla bych, že těch pozitivních aspektů je více, než kolik zdůrazňuje vaše zpráva. Myslím, že by bylo vhodné, kdyby se to uznalo. Děkuji. Nyní pan Jurek. Děkuji vám. Já bych eh, chtěla poprosit, jestli by, že by eh, eh, se trošku rozvedla ta otázka pravoslavné církve, eh, poněvadž eh, tady můžeme říci, že tady dochází snad k něčemu na způsob radikalizace, poněvadž eh, vystupování občanské společnosti v médiích je celkem normální věc. My jsme nyní smluvně vázáni tím, abychom s institucemi a autoritami náboženskými prováděli Eh, jaksi dialog pravidelný. Eh, takže eh, mm, já si myslím, že by bylo dobré, kdyby Evropská unie, a to se týká i Ukrajiny, ať už prostřednictvím našich velvyslanců nebo delegací nebo jiných institucí, aby Evropská unie tedy navázala dialog k důležitým náboženským organizacím v zemích východního partnerství. To je důležité, že pokud tyto instituce eh, budou mít eh, dojem, že jejich hlas se ignoruje, pak budou šířit samozřejmě negativní vnímání Evropské unie. A já myslím, že to by také znamenalo spronevěřit se eh, tomu našemu úkolu a sice být v kontaktu a vést dialog s významnými organizacemi. Já myslím, že by to mělo být součástí naší politiky vůči Gruzii. A to se týká eh, třeba také řecko-katolické a pravoslavné církve na Ukrajině, k čemuž se dostaneme. Děkujeme, nyní pan Štětina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu mluvit česky, prosím, vemte si sluchátka. Děkuji za rozklad, madam. Vy jste dneska řekla dvě základní Eh, velmi jasné fráze. Soudnictví v Gruzii není zcela důvěryhodné a potom jste řekla, že jsou v Gruzii politicky motivovaní vězni. Měla jste tím na mysli to, že po přístupu nebo po vstupu Georgian Dream k moci bylo 90 členů vlády vyšetřováno a 30 z nich bylo obviněno, včetně prezidenta Sákašviliho. Měla jste tím na mysli to, o čem my tady velice často hovoříme, že v Gruzii existuje to, co nazýváme selective justice, selektivní spravedlnost? To je všechno, děkuji, to je moje otázka. Děkuji. Pan Gáler. Ano, děkuji. já bych se chtěl zaměřit na ústavní reformy a jestli si tady myslíte, zase vyvíjejí tím správným směrem. Eh, co já chci říci? Eh, nechci eh, nechci srovnávat pana Blahodňuka, pana Ivanišuliho eh, z jejich přístupu k zvládání věcí, ale prostě tam jakési struktury jsou, jsou de facto eh, lidé, kteří tahají za nitky buď z pozadí, anebo pan Ivanišuli už je zase v čele své strany. Ale já bych eh, eh, jak si neprováděl toto srovnání. Myslím, že v Gruzii je situace daleko lepší a stabilnější. Co se týče nové ústavy, eh, řekla byste, že to bude pokrokem, budete hodnotit jak pokrok, jakmile tato ústava bude naplněná jak písmem, tak duchem. A řekněme, že eh, tady eh, byly ve hře, bylo ve hře posuzování různých názorů eh, při vytváření této reformy, čili vnímáte to jako pozitivní. Děkuji. A ještě pan Sošněc. Také bych se chtěl zeptat eh, na ty představitele pravoslavné církve. To znělo takovým nějakým mm, způsobem eh, negativním, eh, jako kdyby to v podstatě mm, bylo cosi nesprávného v Evropě třeba máme tady konzultace eh, s organizacemi gejů třeba, o co jsou eh, organizace gejů lepší než eh, církve. Čili, čili těžko někde najdete tak zideologizovaný státní aparát, jako je v Evropské unii. Třeba jak si komisaři se těžko mohou přiznávat eh, ke katolickému eh, mm, jaksi, pohledu na svět. Čili není to spíše eh, jakési, jakási krajní přetvářka, poněvadž tady člověk může být trestán za to, že tvrdí, že homosexualita je úchylka. Čili já nevím, to prostě to, to je nějaké divné. Muchas gracias. Bueno, ahora... Děkuji vám. Ano, eh, to budete mít velmi těžké, když budete chtít eh, toto odpovědět všechno za pět minut. Ano. Eh, já se pokusím, tady se některé otázky překrývají. <clears throat> Demokracie a respekt vůči opozici. To je samozřejmě velká výzva v Gruzii a tak to bylo už od začátku nezávislosti, poněvadž tam eh, byla taková mentalita, jakože vítěz bere vše na všech úrovních, na, od místní po celonárodní. Pokud se týče politicky motivovaných vězňů, ano, já jsem eh, myslela ty, kteří jsou ve vězení a zejména tedy spojení s předchozí vládou, ale eh, politicky motivovaný rozhodnutí, no to myslím, tím myslím to, že také třeba politika uvnitř ministerstev nebo vůči zaměstnancům státní zprávy, eh, vůči těm, eh, kteří respektive ti, kteří jsou považováni za přívěřence předchozí vlády, tak ti jsou propouštěni z ministerstev a dokonce i na místní úrovni. Takže tím jsem myslela to, když jsem hovořila o selektivní spravedlnosti. Pokud se týče těch eh, pozitivních eh, eh, pozitivní znaků vývoje. Myslím, že EU je víceméně pozitivní vůči Gruzii a my teď vlastně máme za úkol bránit tomu, aby se to tam začalo ubírat moldavským směrem. Samozřejmě, že Gruzie je velice úspěšný stát v rámci našeho partnerství. Ale v rámci e, východně partnerství máme také Lukašenka a Lieva. To znamená, e, že tedy odlišovat se jako úspěch je v této společnosti snadné. E, je tady samozřejmě ještě další věc. A sice očekávání očekávání občanů od EU a frustrace vzhledem k tomu eh, výhledu na eh, členství. Tak eh, my můžeme pochválit Gruzii za demokratický vývoj a pak se lidé mohou ptát v Gruzii, jestli jsme tak dobří, tak proč nám tady nenabídnete členství? Eh, my hovoříme tedy o Rusku, o eh, politice EU-Rusko eh, a ti a těm lidem to vlastně dochází a vysvětlují si to tak, že v podstatě um, my tedy um, nejsme přizváni ke členství, ale my musíme tedy říci, že je to proto, že ta demokracie má skutečně vady v Gruzii. Ano, třeba v korupci eh, byla Gruzie úspěšná na eh, nízké a střední úrovni, ale ne už na té velké. A toto už třeba Transparency International eh, těžko zjistí, poněvadž ona to měření zakládá na vnímání obyvatelstva a obyvatelé hm, zase tak dobře do té korupce nevidí. To se týká spíše politiků a obchodní nebo podnikatelské sféry. To znamená, že eh, výsledky na této úrovni, na té vyšší úrovni, se neodrážejí eh, v závěrech Transparency International. Eh, dále, pokud se týče tedy té občanské společnosti a církvy, tak ten dialog tam možná není vždycky nejlepší. Evropská unie už zahájila Eh, výměnu eh, názoru s eh, tou ortodoxní církví z Gruzie. Měli jsme tady jejich zástupce v Bruselu na návštěvě. Ortodoxní církev celkem to na ně, nebo na ty zástupce to udělalo dojem, trošku změnili svůj názor na Evropskou unii. Ale problém, který já tady vnímám, spočívá v tom, že my jsme tady měli příklad, eh, kdy gruzínská vláda tvrdilo se, že se snaží legitimizovat eh, obvinění v politických procesech. A eh, měli jsme tady debatu o antidiskriminačním zákony a tady skutečně byl proti tomu odpor. Ale vláda podnikla určité kroky, kterými legitimizovala Eh, názor soudce v těchto eh, věcech. A to vedlo k určité radikalizaci společnosti, protože společnost eh, se často nestaví na stranu soudce. Asi jsem řekla všechno. <laughs> Děkuji vám. Jo. A teď máme třetí studii, která se týká provádění asociační dohody s Ukrajinou. Máme 10 minut eh, pro pana Tjušku. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, dobrý den, děkuji za pozvání. V první řadě děkuji za pozvání na tuto schůzi, která má posoudit eh, provádění dohody o přidružení s eh, Ukrajinou. Já se na to chci zaměřit. Přečtu tedy svůj příspěvek, abych eh, to stihl. Během těch deseti minut chci poukázat eh, na jednu samozřejmost, že nemůžeme opomenout eh, určité věci při posuzování provádění této dohody. Ukrajina se teď nachází ve velmi náročné situaci jde o stabilizaci vnitřní politiky, ale také jde o to, jak čelit těm vnějším hrozbám. Nejde jenom o anexaci eh, Krymu, ale jde i o pokračující agresi v, na východě v Donbasu a také konfrontační praxi v Azovském moři. Eh, agenda transformace je teď pod tlakem celé řady sociálních, právních a ekonomických faktorů. Je ale potřeba říci, že došlo ke značnému pokroku v několika oblastech. Teď je potřeba eh, dále eh, stimulovat pokroky v jiných oblastech, aby došlo k další transformaci. Já se chci zaměřit na čtyři dimenze eh, dohody o přidružení. Jednak je to institucionální rámec, legislativní rámec a regulace a e, systém řízení a zprávy na Ukrajině. Za prvé, institucionální rámec e, pro provádění dohody o přidružení. Implementace této dohody, včetně transpozice komunitárního práva, To představuje více než 500 eh, zákonů, to představuje velký, velkou výzvu. Co se týče té implementace, ta největší výzva není ani tak ten formální model koordinace, který byl eh, zaveden v roce 2016, ale spíše jsou to institucionální administrativní kapacity orgánů státu. Eh, dovolte, abych to vysvětlil blíže. Je to součástí širšího problému, je to velmi neefektivní eh, veřejná zpráva. Evropská unie například před několika lety podpořila projekt zefektivnění eh, veřejné zprávy na Ukrajině. V roce 2018 tak Evropská unie vyčlenila 15,5 milionu euro na reformu veřejné zprávy. Tato finanční pomoc byla důsledkem dobrého pokroku dosaženého v předchozích letech. Program Sigma také konstatoval značný pokrok v reformě veřejné zprávy. Nicméně to není úplně vyrovnané. co se týče kapacit institucí, jak harmonizovat svou legislativu s evropskou, v tom eh, Ukrajina nedostala nejlepší výsledky. Víme, že tady je velmi nízká kvalita regulačních nástrojů a také špatné překlady eh, komunitární legislativy. Celkový implementační rámec dohody o přidružení také znamená ne úplně eh, dobrý výkon institucí a ne velká důvěra, kterou tyto instituce mají na ukrajinské veřejnosti. Eh, na Ukrajině pouze 13 občanů má důvěru v parlament. To znamená, že tady není moc velká podpora nepopulárních reform A nyní mi dovolte, abych se zabýval tou druhou oblastí, což je harmonizace legislativy. To je velmi náročné pro celý politický systém. Největšího pokroku v této oblasti bylo dosaženo ve dvou oblastech. Obchod a dále energetická účinnost budov, což vyplývá z velkého zájmu veřejných institucí. I e, systém zadávání veřejných zakázek může být považován za relativně úspěšný, nicméně v oblasti zdanění, práva společností a dalších oblastech jsou tady velké nedostatky. Takže těžba eh, surovin, ochrana životního prostředí, doprava a další oblasti, jako je například celní zpráva, to eh, jsou pořád velmi skorumpované oblasti ukrajinského státu. Kontraband, eh, který se pašuje, představuje asi 150 miliardy euro. Si Deutsche Zeitung odhaduje, že eh, tím ukrajinský rozpočet přechází o 5 miliard euro ročně v důsledku nedostatečných celních eh, kapacit. Dovolte mi několik slov o provádění dohody v oblasti obchodu. Došlo k navýšení od roku 2016 Evropská unie je teď největším obchodním partnerem Ukrajiny místo Ruska. Obchodní toky se tedy přesměrovaly do EU. Došlo k hospodářskému růstu 2%. Ukrajinská ekonomika se stabilizovala, ukázala i známky zlepšení. To pokračovalo i v roce 2017. Export Ukrajiny do Ukrajiny se zvýšil o 35 no, a představuje 17,5 miliardy amerických dolarů, což je tedy více než v roce 2012, ještě před okupací části území. Nicméně ehm, to mělo vliv na zemědělskou produkci. Mělo by dojít k změně celních tarifů. A čtvrtá oblast, o které jsem se chtěl zmínit, systém zprávy. Ne všechny reformy jsou tady prováděny dostatečným tempem. reforma, kterou už nelze zvrátit, je decentralizace. Nicméně protikorupční reforma možná nepřežije, nebo se situace znovu změní po příštích volbách. Nestabilní politické prostředí a nedostatek podpory eh, hraje svou roli a je to také nedůvěra veřejnosti eh, v politické instituce. A na závěr bych chtěl něco říci o potřebě monitorovat situaci. Provádění dohody o přidružení a reformní agenda jsou pod tlakem mnohých faktorů a proto je důležité neustále hodnotit a monitorovat dosažovaný pokrok. pragmatický a prioritizovaný přístup k reformám na Ukrajině by jo, pokračovat, měly by se definovat očekávání obou stran. Jinak ten integrační proces je udržitelný a měl by se stát prioritou pro tvůrce politiky Bruselovky v příštím roce a půl. To je také velká eh, poptávka na straně veřejnosti podle výzkumu veřejného mínění. 66 ukrajinské populace eh, chce přiblížení EU a 80 považuje integraci za prostředek politické stability a bezpečnost země. Tedy ta čísla jsou sama o sobě velmi výmluvná a samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Thank you very much, Děkuji vám, pane Tjuško. A teď prosím otázky nejdříve pan Gáler. Yes, uh, thank you very ano, děkuji vám. Děkuji za eh, tento přehled. Já mohu říci, že eh, do velké míry sdílím eh, vaše závěry. A pokud jde o schopnosti řešit eh, současně všechny velké výzvy, kam byste doporučoval soustředit hlavní koordinační funkci? Já myslím, že prostě probíhají reformy, ale není to dostatečně koordinováno a není dostatečná komunikace mezi všemi těmi, kdo mají eh, odvádět svou práci, ale vzájemně nejsou v kontaktu. To je jistě velkou výzvou. Kam byste vy navrhoval, aby se eh, umístila ta hlavní koordinační funkce. Měly by to být na úrovni prezidenta nebo na úrovni premiéra, to jsou asi dvě možnosti. Tak to je jedna věc. A Eh, konkrétně pokud je o celní zprávu, ano, vy jste se odkázal eh, na ten článek v Deutsche. Eh, ano, já jsem ho také četl. A tady dochází k velkým ztrátám možných příjmů. Prostě oni si ponechají to, co by mělo jít státu. A je tady možné identifikovat zda e, jde o spolupráci všech těchto složek, které ve spolupráci takto okrádají stát, nebo jak to funguje. E, jak je to možné, když to všichni vědí, jak je možné, že ten systém může dál pokračovat v celní správě? A jak by to bylo možné napravit? Děkuji. Ano, děkuji vám. A prosím, paní Kaněte. I would join, uh, děkuji vám. Já bych uh, se připojila k tomu, co řekl Michael Galler a budu ještě pokračovat a nyní prosím lotyšsky, takže nasaďte si sluchátka. Ukrajina je stát, eh, jehož část eh, je obsazen. Pokračuje zde válka, ovšem to samozřejmě nemůže být zdůvodněním toho, aby eh, politická moc a ekonomika prorůstala, tedy není to zdůvodnění korupce. Neznamená to, že bychom korupci měli nějakým způsobem uznat nebo proti ní neprotestovat. V té zprávě je to správně zdůrazněno. A sice, že právní rámec pro boj proti korupci je nedostatečný. Ehm, není tady decentralizace, mnoho e, je kontrolováno oligarchy, právní systém je, není nezávislý a je závislý naopak na politice, ovlivňován politikou. Je třeba vyslovit varování, že trpělivost Ukrajinců není eh, nekonečná. 70% Ukrajinců sice důvěřuje EU, ale to neznamená, eh, že by takto důvěřovali také vlastní vládě či prezidentovi. Vláda zde má historickou zodpovědnost, musí také jednat a konat. A uvidíme, eh, jak to bude u příštích voleb. Zda skutečně budou takové, aby nevznikl chaos. Děkuji, prosím, pan Tanok. Děkuji, pane eh, předsedo. Já mám podobnou otázku Mm, k konci své kariéry, protože už se tak blíží Brexit, eh, tedy ke konci mé kariéry jako politik eh, v EU, eh, jsem si chtěl připomenout článek, který vyšel v roce 2002, kde bylo řečeno, že Ukrajina má perspektivu směrem k Evropě. No, tady vlastně po více než deseti letech Eh, tady se mnou souhlasí eh, tak velké procento Ukrajinců, kteří důvěřují Evropské unie. A tady vlastně EU nahradila Rusko jako největší obchodní partner eh, Ukrajiny. A já tedy vítám tuto iniciativu diskutovat o těchto třech velkých eh, zemích eh, z východního partnerství. Eh, Ukrajina samozřejmě vzhledem ke své velikosti je především důležitým partnerem. A je nicméně ještě pod obrovským ekonomickým i politickým tlakem. Jednak je tady okupace Krymu a stále pokračující konflikt v Donbasu. Má otázka. Já se odkazuji eh, na ty statistiky, které se týkají eh, celnice. Ano, já chápu, že tady je obrovská eh, korupce, je tady vlastně také obrovský vliv oligarchů na celní zprávu. A já se ptám na dva aspekty, které jsou ve zprávě. Potřeba provést deoligarchizaci v státu Eh, provést také decentralizaci a především řešit otázku korupce, čili vést antikorupční kampaně. Já se chci zeptat pana Tjušky, eh, jak se díváte na možnost vytvořit protikorupční soud? Eh, který by mohl právě eh, vzniknout a spolupracovat s Národním úřadem proti korupci. Je to krok správným směrem, byl by to krok správným směrem a eh, korupce je asi problémem číslo jedna. Je to právě ten důvod k nerovnováze v distribuci bohatství Ukrajiny. Děkuji vám, pane Tanoku, a prosím, prosím pan Astrovičus. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat expertům eh, a konkrétně tedy za eh, zprávu o Ukrajině. To je vynikající podklad, který by mohl být využit celou řadou eh, osob, které pracují ať už v nevládních organizacích nebo přímo v zprávě. Čili bylo by dobré, kdyby se tato zpráva přeložila do ukrajinštiny. Samozřejmě to platí také pro Gruzii, o tom není pochyb. A chci se zeptat, máte nějaký názor na to, jak účinný, účinné jsou programy EU na podporu eh, různých oblastí, různých sektorů, například eh, Peter Wagner má na starosti tyto věci, velice si ceníme jeho úsilí. A když se podíváme na výsledky přímo v terénu, tak mm, nevím, zda jsme dosáhli výsledku, které jsme očekávali. Za druhé, bylo zde podmíněnost eh, vůči Ukrajině, zejména eh, pokud jde o boj proti korupci. Zejména eh, v průběhu roku 2017 se stále vedla diskuse s ukrajinskými eh, orgány, která eh, dokonce vedly i k určitému pozastavení makrofinanční pomoci. Do jaké míry politici na Ukrajině rozumí tomuto signálu a jak tomu rozumí také široká veřejnost? Děkuji. Děkuji. A teď eh, pan Schaffhauser jako poslední eh, v této části diskuse. Děkuji, pane předsedo. Já chci vystoupit eh, ke třem zprávám, ke všem třem zprávám. Mám tady otázku, která se týká všech tří zemí. Jsou to tedy tři <clears throat> státy, které mají obrovské problémy, mají tam e, území, která se chtějí odtrhnout. Můžete se mnou souhlasit, že to jsou ty zkrachovalé státy, všechny tři? E, platí to pro Osecko, Abcházií, platí to pro Krym a Donbas, platí to i pro ten třetí stát. Ve všech těchto třech státech e, jsou tyto problémy Eh, Moldavsko, eh, Ukrajina i Gruzie, všechny byly pod velkým vlivem eh, Ruska ve své době. Ve všech těchto třech zemích jsou pro evropské síly a pro ruské síly. A to mě vede k třetí, to mě povede ke třetí poznámce. Ale má druhá poznámka ještě doplňuje to, že všechny tři tyto země jsou korump- skorumpované. Prostě tam mizí prostředky. Eh, o Ukrajině jsme teď mluvili 5 miliard, eh, možná ještě daleko více miliard mizí. A přitom Evropská unie stále eh, vesele financuje de facto téměř mafiozní síly. Čili tři ehm, zkrachovalé státy, tři skorumpované státy. A třetí poznámka, takový ten moralizující přístup, který my k tomu máme, eh, je u konce s dechem. Nestačí podporovat právní stát, justici, když konstatujeme, jak vypadají výsledky této naší politiky eh, v Moldavsku, na Ukrajině s skorumpovanými představiteli, kteří byli podporováni. Teď v Moldavsku Evropská unie říká, ajajaj, asi jsme eh, neměli podporovat toho proevropského politika, který je tak strašně skorumpovaný eh, na Ukrajině se pokračuje. Eh, pokračuje se v tom, že se dávají peníze skorumpovaným lidem, že tam ty peníze mizí. A e, další poznámka. Nekonzistentnost, nekoherentnost naší politiky. V Donbasu hovoříme o vojenské agresi, o anexi. No, dobrá. E, to e, ostatně neodpovídá dohodě z Minsku. Čili máme vlastně politiku, která neodpovídá dohodám z Minsku v EU. Ehm, předseda chce přerušit řečníka, řečník pokračuje. Ano, i v Moldavsku, tam jsme proti referendu, které přitom eh, mělo 90% podporu pro eh, Transdnestří. A to všechno proto, já už končím, pane předsedo, a omlouvám se, a to všechno právě proto, že není geopolitický přístup. Geopolitický přístup, který by skutečně spočíval v tom, že Západ, eh, západní Evropa i východní Evropa by se daleko více sjednotila sjednotili a ne rozdělovali. Tady Evropa selhala. Děkuji vám, pane Schaffhauser, říká předseda. A teď tedy prosím pět minut na odpovědi. Děkuji vám za všechny tyto otázky. Já jen nevím, jestli dokážu všechny eh, zodpovědět za pět minut, eh, které jsou mě vyhrazeny. Tak tedy za prvé, asi se to pokusím seřadit eh, v pořadí, jak byly otázky kladeny. Eh, především děkuji eh, panu Galarovi eh, za to, že souhlasí se závěry této zprávy. To se, toho si velice cíním, protože vy do věci máte dobrý vhled. Pokud jde o hlavní obavy, kde, kde by měla být hlavní koordinace? No, já myslím, že vy jste na to sám odpověděl. Mělo by to být na úrovni premiéra a úřadní, eh, úřadu vlády. To jsou dvě hlavní eh, složky. A také myslím, že i velká část populace na Ukrajině eh, která má proevropské a demokratické smýšlení. To takto vidí. Úzká spolupráce s delegací EU na Ukrajině by také byla žádoucí protože je tady vlastně ambiciozní eh, komunikační kampaň z jara. A v této oblasti jde nejen o to eh, komunikovat eh, o politikách EU vůči Ukrajině, to často zůstává totiž v pozadí. Pouze 70 teda 70 Ukrajinců si neuvědomuje, jakou pomoc přináší EU Ukrajině a neuvědomuje si tedy stejné procento lidí ani jaké jsou tady hlavní eh, problémy, které s tím jsou spojeny. Dále je tady úsilí o velkou změnu v politickém cyklu na Ukrajině, eh, kdy komunikace, která jde oběma směry, oboustraná komunikace, eh, kdy jde také o konzultaci obyvatelstva před přijetím různých eh, zákonů by, to by právě umožnilo vědět, jaké dopady to na obyvatelstvo pak bude mít. To jsou dvě, dva velké úkoly, které eh, teď probíhají právě ve spolupráci Evropské delegace a eh, ukrajinských orgánů. Teď ta otázka ztráty pěti miliard Eh, kde k tomu dochází, proč tomu dochází. Je to otázka, kterou eh, těžko zodpovědět, protože to je pouze odhad. Těch 5 miliard je pouze odhad. Eh, statistiky tedy zpracovávají eh, to, kolik bylo do Ukrajiny poskytnuto a dále eh, se eh, zkoumá, jak moc bylo zaplaceno na poplacích a clech. A těch odhadnutých 5 miliard, to je prostě ten rozdíl mezi tím, co by mělo být asi zaplaceno a co reálně zaplaceno bylo. Mm, to je samozřejmě pak i otázka toho konkrétního obchodu mezi e, Ukrajinou a konkrétními evropskými e, státy, které tam vyháží. A tady by asi se na tuto otázku měla podrobně podívat e, instituce, která je úřadem pro hranice, pro zprávu hranic. Dále tady byla další otázka. Eh, která se týká dilemat, eh, která v současné době jsou na Ukrajině. Na jedné straně máme boj proti korupci a také snahu o spravedlnost pro všechny. A na druhé straně můžeme pozorovat, že tady jsou snahy současné vlády udržet se u moci je to samozřejmě situace každého režimu, který eh, spouští reformy, ale přitom se snaží udržet eh, u moci. Je to tedy i eh, zhruba mm, důvod, proč tady je 25% důvěra obyvatelstva v tuto vládu. A pak je tady také spoždění Eh, při například vytváření eh, nejvyššího soudu protikorupčního. Eh, až bude fungovat, tak bude jistě vyšetřovat i současnou politickou garnituru. To je jisté. A to je právě také možná ten důvod toho spoždění. A to, že se tady vlastně řeší všechny tyto věci najednou. Pak byla otázka, která se týká eh, evropské budoucnosti Ukrajiny. Já musím říci, že obyvatelstvo je proevropské, do velké míry proevropské. A to se objevuje nejenom v průzkumech veřejného mínění, ale také eh, ve všech těch snahách eh, těch tří revolucí, kdy, se, kdy byla snaha o demokratičtější vládu. A mm, také evropská integrace, euroatlantická e, integrace, ta je jistě považována za velmi pozitivní věc ze strany e, obyvatelstva. A e, jistě se to projeví i v dalších volebních cyklech. Pokud jde o e, britského europoslance, který položil otázku, e, která se týká protikorupčního soudu, ano, tady se odhadují různé věci. Mnoho expertů tvrdí, že soud asi začne fungovat e, koncem tohoto roku. Jiní říkají, že to nezačne dříve než po příštích volbách po roce 2019. Já jen mohu konstatovat, že jsou tady tyto různé názory a prostě je to tak. Začalo to již ehm, výzvou k předkládání eh, kandidatur. Eh, je zde také výzva, aby předkládali své kandidáty různé složky a Mm, pak uvidíme, jak bude složen, jak bude složen soubor soudců eh, tohoto soudu. A přitom je tady zhruba 600 eh, případů, které čekají pro řešení v eh, antikorupčním úřadu. Já se obávám, že opravdu nemám čas na zodpovězení všech otázek, eh, chci-li dodržet pětiminutový limit. Ale já prosím, abyste se podívali na tu zprávu, kde je ještě řada dalších podrobností, které se týkají eh, provádění asociační dohody EU-Ukrajina. Děkuji vám, děkuji, děkuji všem třem eh, řečníkům. My jsme vlastně překročili o více než půl hodinu tady původně naplánovaný čas na tuto věc, ale jistě to bylo v zájmu této věci opozici. Děkuji. Continuamos. Eh, budeme pokračovat, já budu hovořit španělsky. Takže teď eh, máme návrh zprávy, eh, které, který vypracoval Petras Austrevičius, a to je provádění asociační dohody EU s Moldavskem. Dovolte, abych řekl, že Eh, ty zprávy, které přicházejí z Moldavska, eh, tady nás nepokojují. Eh, byl informován prezident i premiér o těchto věcech. My prostě konstatujeme, že tady je malý pokrok a to opravdu není eh, pozitivní. Malý pokrok, kterém dochází v respektování demokracie eh, v Moldavsku a to v době, kdy se blíží eh, volby. Já dám nejdříve slovo zpravodaji panu Austřeštrevičusovi. Thank you, Chair. Colleagues, ladies and gentlemen, Děkuji, pane předsedo, kolegové, dámy a pánové. Je mě velkým potěšením představit vám návrh zprávy o Moldavsku, zejména v souvislosti s prováděním dohody o přidružení. Čtyři roky po jejím podpisu ze strany Moldavska eh, se eh, tato stala skutečnými eh, sadou podmínek pro implementaci. Ovšem v poslední době máme celkem eh, kontrastní eh, výsledky. Pozitivní výsledky jsou například ve finančníctví a bankovnictví. Výrazně mm, narostl dvoustranný obchod, eh, dochází k lepší regulaci podnikání, ale to vše je zastěňováno stálým úpadkem v oblasti politických demokratických standardů, právního státu, svobody médií a postavení občanské společnosti. Zpráva komise, která nám byla předložena, dochází k závěru, že celkový výsledek reform Moldavsku je třeba považovat za nedostatečný. Jelikož Evropská unie a Moldávie jsou odhodlány pokračovat v partnerství, budeme se muset smířit s tím, že eh, ty představy o tom, jak rychle to bude postupovat, eh, zůstávají nenáplněny. Volební zákon z loňského roku eh, byl kritizován Benátskou komisí EU a nadále eh, je překáž, překážkou k transparentnosti eh, volebního procesu. Eh, reformy justice, nezávislost justice, právní stát, boj proti korupci, to jsou věci, které, ve kterých je třeba pokračovat zvýšeným tempem. Takže rozhodnutí odstranit pana Keptuáku z Kišiňovského úřadu a zrušení výlez výsledků voleb eh, ohledně pana Anastaseho eh, nám působí opravdu velké obavy. Evropská unie dále vyjadřuje obavy se zmenšování prostoru pro civilní, pro občanskou společnost v Moldově. Dále nedávný reformní daňový balíček, o daňových iniciativách a kapitálové amnestii eh, si zasluhují důkladnou analýzu a obáváme se, že by toto mohlo eh, omezit schopnost Moldávie bojovat proti korupci a praní špinavých peněz. Jestliže tedy říkáme, že Evropská unie, unie musí podmiňovat svou makrofinanční pomoc a veškerá budoucí platby eh, v makrofinanční oblasti by se měly konat teprve po plánovaných parlamentních volbách v únoru 2019. A to za podmínky, že tyto volby proběhnou v souladu s mezinárodně uznávanými standardy. Mezitím musíme pokračovat eh, velmi důležitý dialog s úřady a občanskou společností v Moldávii a garantovat tak plné chápání a přípravu pro budoucí spolupráci. Myslím, že ten proces je třeba projasnit a zjednodušit, aby vedl k výsledkům. Pane předsedo, rád bych poděkoval sekretariátu výboru AFED, zejména panu Julianu Fotovi, který umožnil nebo má velkou zásluhu na prezentaci této zprávy. Já se nyní těším na vaše připomínky, pozměňovací návrhy a úpravy textu a těším se také na pokračování debaty o Moldavii, poněvadž není jiný způsob, než zůstat skutečně odhodlaným partnerem Moldovs, Moldávie v rámci tedy té dohody o přidružení. Děkuji vám, pane Austrovičuje, a nyní Máme tady hosty z komise. Ne, nejdříve tady dáme ale slovo eh, poslancům. Eh, pan Gáler. Yes, thank you. I'm... Děkuji. Já eh, přečtu eh, stanovisko pana Kovačova, našeho stínového eh, zpravodaje, který se omlouvá za svou dnešní nepřítomnost. Pan Kovačev bych chtěl poděkovat panu Austrovičiosovi za odvednou práci na této zprávě, která představuje ty hlavní obavy, které nás napadají v souvislosti s prováděním této dohody o předružení. Moldova už byla v minulých měsících také probírána. Eh, zrušení výsledků voleb se června 2018 eh, a eh, volební reforma, která opravdu není v souladu s doporučením Benátské komise. To jsou pouze dva symptomy eroze demokratických principů, k níž dochází v této zemi. Také došlo k zastrašování eh, příslušníků opozice. Tradiční volební a politický proces eh, také eh, podkopává principy právního státu, zhoršuje se postavení médií. To všechno znamená, že demokratické principy a právní eh, stát. Eh, to všechno, tedy přístup k nim, eh, je v ostrém rozporu s tím, jak to chápeme v Evropské unii. Tento parlament nemůže tolerovat porušování demokracie a její principů. Parlament už toto vyjádřil ve své rezoluci z července 2018 veškeré rozhodnutí o dalších eh, platbách mm, směrem k Moldávii mm, by eh, měly být odloženy až na dobu po parlamentních volbách v únoru příštího roku. Moldavská vláda musí eh, projevit dobrou vůli k pokračování reform a ke zlepšování životních podmínek pro své občany. Je třeba, aby moldavská vláda eh, konala a tento parlament ji bude posuzovat podle činu, nikoli podle slov. Děkuji, nyní prosím pan Flankenstein. Eh, Pane předsedo, eh, kolegyně, kolegové, také já bych chtěl začít poděkováním panu zpravodaji za odvedenou práci. My se eh, naprosto shodujeme v mnoha bodech, eh, zejména pokud se týče eh, volby primátora Kišiněva, který byl tedy následně sesazen. To je zjevné, že tady co si není v pořádku. Také je důležité zaznamenat také pozitivní kroky a v této souvislosti předpokládám, že Eh, nebude těžké dospět ke kompromisům. Nicméně eh, máme obavy ve třech aspektech. Za prvé, Benátská komise eh, není papež a já nejsem katolík. Je pravda a je správně, že Benátská komise zdůrazňuje které standardy je třeba dodržovat, jaké postupy, konsensus a tak dále, co všechno je třeba dosáhnout. Ale aby eh, předepisovala některé zemi, jaké, eh, jak má vypadat její volební systém, tak to skutečně eh, nechápu. Za druhé, my jsme se v plénu dosud nevyjádřili v tom smyslu, že bychom měli Eh, ukončit financování, respektive zastavit financování. Pokud tomu ale chceme přistoupit, je třeba udělat to správně a eh, nikoli eh, zadními vrátky, kdy tady budeme jaksi pokoutně financovat určité části občanské společnosti. To, že financování chceme navázat na datum voleb a mm, tedy doufáme, že z nich tedy e, vzejde jakýsi demokratický e, výsledek, tak s tím se můžeme nějak smířit, pokud to parlament takto vidí e, většinově. Ale podle nás není možné aby z tohoto bojkotu byly výjímány konkrétní platby. V podstatě nechtěli bychom nepřímo financovat volební boj prostřednictvím nevládních organizací. A ten poslední bod je trošku obecnější, já nevím, jestli ho můžeme řešit v rámci této zprávy. Čím konkrétněji vyjadřujeme požadavky na naše partnery, tím více Eh, oni mohou je plnit, pokud tedy je budou chtít plnit. To je samozřejmě problém eh, vůči celému Balkánu. V podstatě eh, my můžeme tady prosazovat princip, ale zase nemůžeme úplně říci, teď ještě není splněn a teď už je splněn. Ale možná, že o tom bychom si měli podiskutovat při hodné příležitosti zvlášť. Děkuji vám, pane Flakensteine. A nyní eh, bude mluvit pan Tojbe. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat zpravodaji za předložení této zprávy a musím říct, že v řadě bodů se shodujeme. Také v naší rezoluci eh, z června jsme mnohé body eh, v této komplikované politicko-právní situaci v zemi viděli podobně hovořím o justiční reformě. Chtěl bych ovšem navázat eh, na tu poznámku pana Falkensteina, že musíme být konkrétní. A možná eh, bych eh, navrhl určité úpravy. I pokud se týče toho protahovaného vyšetřování bankovního skandálu a pokračování v praní špinavých peněz, Tady skutečně je třeba něco podniknout a v podstatě je třeba, aby společnost, veřejnost dostala možnost se daleko více angažovat ve změně této situace a daleko eh, eh, více je třeba eh, jak si trvat na té tradiční dělbě moci mezi e, státem, justicí, ekonomikou. Čili ty tradiční struktury, které tady jsou, je třeba narušit. E, v poslední době vyšla zpráva o nerovnosti a to jsme projednávali v příslušném podvýboru a e, ta nerovnost narůstá a to dramaticky a to platí také pro Gruzii a Ukrajinu. A samozřejmě v takové situaci to je živná půda pro korupci. A e, tady se musíme ptát také, jak v této souvislosti dále utvářet e, politiku Evropské unii i spolupráci s nevládními organizacemi. Čili určitá konkretizace a eh, řekněme, toto je určitý příspěvek k tomu, jak dále pokračovat eh, v té v tom eh, přidružovacím procesu. Děkuji. Děkuji, pane Šolci. A nyní jako poslední bude hovořit paní kolegyně. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych reagovala ještě jednou větou na tu předchozí část schůze když jsem hovořila eh, s eh, Něk, tedy poslouchala několika kolegů, musím říct, že s takovými přáteli není třeba mít nepřátele. Eh, tento výbor začátkem dubna vyslala delegaci na Ukrajinu a do Moldavie. Já jsem měla tu čest Eh, tuto delegaci vést a soustředili jsme se samozřejmě na ty dohody o přidružení. Já bych chtěl poděkovat panu Ostrovičiusi za vynikající návrh zprávy o naplňování dohody o přidružení s Moldavskem. Eh, pozornost této dohodě a dohodě o volném obchodu mají své výsledky. Například zlepšuje se eh, finanční a bankovní sektor a narůstá vzájemný obchod. Nicméně, eh, toto sice uznáváme, nicméně tyto dohody, respektive tyto reformy už začaly být naplňovány, ale je třeba hm, Eh, jak si posilovat ten politický proces eh, a posílit eh, mm, demokracii s více stranami a tak dále. Bohužel Moldávie mnoho z těchto mm, podmínek neplní a proto jsme pozastavili vyplácení pomoci ve vyšší až 100 milionů eur. Bohužel také volební reforma není v souladu s doporučením OECD ani Benátské komise. Já podporuji zpravodaje v tom názoru, že další výplata by měla počkat po provedení parlamentních voleb a pokud tyto volby budou skutečně odpovídat uznávat mezinárodním standardům. A poslední věc, jenom tedy k fungování soudnictví. Bohužel justiční systém je nejméně reformovaný a mm, pokrok je tady mizivý. Čili Evropská unie by měla e, pozastavit rozpočtovou podporu, dokud se zde něco nepohne. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní eh, naši hosté z komise. Máte prosím pět minut a jako první eh, bude hovořit Dirk Schäuble, eh, který je vedoucím oddělení pro východní partnerství. Také já bych chtěl velice poděkovat panu Austrevičiusovi za vynikající zprávu dotýká se těch nejdůležitějších oblastí pro naplňování dohody o přidružení a pro bilaterální vztahy s Moldavskou republikou. Po zrušení výsledků voleb v Kišiněvě je třeba eh, jasněji než kdykoliv dříve eh, vyslovit obavy z stavu právního státu je dobře, eh, že eh, pan Fleckenstein říká, že bychom měli být konkrétní a Moldávie, Moldávie je právě ten případ, kdy můžeme být konkrétní. Také bych eh, zdůraznil, že vaše obavy byly součástí nebo jsou součástí našeho politického dialogu s Moldávskem už dva, tři roky. Loni jsme se zejména soustředili na volební reformu, což se vyjádřilo Eh, také v závěrech rady a ta doporučení bohužel pořád ještě platí, eh, přičemž některé základní doporučení Benátské komise OECD eh, jsou zatím ignorovány. Já bych chtěl také poděkovat za pozornost AFETu po celá ta léta. Bude to velice důležité eh, v celém tom volebním procesu, během předvolebního boje, v den konání voleb a také samozřejmě po konání voleb, vzhledem k tomu, jak to dopadne eh, v souvislosti s demokracií a eh, systémem mnoha stran, volné soutěže stran. Také se obáváme toho, že závislost justice by mohla eh, být na škodu boje proti korupci a také právnímu státu. Reforma soudnictví eh, má dlouhé spoštění, potřebujeme zde eh, systém justice, který bude nestraný, spravedlivý, zejména v boji proti korupci. A tady bych zmínil jméno pana Šora. A Eh, skutečně je třeba, aby došlo eh, k povzbuzení a obnovu důvěry ve státní instituce státu. Budeme nadále pokračovat eh, v tom, že budeme upozorňovat, jak důležité je naplňovat to, co bylo dohodnuto nedostatek pokroku ve vyšetřování a také v úsilí na potírání korupce. E, to bylo také vyjádřeno v závěrech rady z února. A my zdůrazňujeme, že všichni zodpovědní je, musí být pohnání k spravedlnosti, padni komu padni. E, pokud se týče Eh, získávání z pronevěřených prostředků, tak toto není dostatečné a je třeba opět, aby zde vládla nestrannost a transparentnost. 26. Eh, července eh, byl přijat balíček fiskální reformy a domníváme se, že hm, tam předpokládané amnestie mohou naopak povzbuzovat k dalším podvodům. Pokud se týče opozičních demonstrací, ty probíhají, eh, probíhají pokojně od zrušení výsledku eh, primátorský voleb v Kišiněvě a měly by takto v tomto duchu pokračovat. Eh, je to de facto závazek státu, aby pokojné demonstrace se mohly odehrávat. Také pokud se týče médií, zde byl přijat audiovizuální zákon, který měl být údajně uvedením do souladu s evropským právem, ale ve skutečnosti tady vidíme omezování prostoru na mediálním trhu. A poslední bod je velice důležité, abychom vysílali stejně jasné a koordinované eh, signály směrem k moldávským eh, orgánům, Eh, zejména pokud se týče právního státu. No a ta podmíněnost pomoce, pomoci, tak to, eh, myslím, eh, mnozí hovořili, tak to, doufám, zůstane jedním z hlavních rysů a prostředků, které máme na ovlivňování eh, eventuální změny situace v Moldavské republice. Děkuji vám. Děkuji vám, pane eh, Schäuble. A nyní dostane slovo pan Lorenz Meredith, který je ředitelem eh, pro východní sousedství. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Tato problematika už tady byla dostatečně probrána. Já s většinou argumentů souhlasím, které tady zazněly a chci ještě poděkovat osobně panu Ostrovičuse i celému výboru za vynikající spolupráci při přípravě této zprávy. To je, myslím, velmi důležitá, eh, důležitý úkol tohoto výboru mm, tyto věci sledovat. Asi první věc, eh, kterou bych chtěl říct, je to, jak eh, důležité sdělení je v tom prvním odstavci a sice, že prospěch se dohody o přidružení by měli mít občané Moldavska a že je potřeba ta očekávání naplnit. To je velmi důležité rozhodnutí, které Moldavsko učinilo eh, před několika lety a měli bychom také hovořit o tom, jak obrovský potenciál je eh, v této dohodě a jaký prospěch může přinést občanům. Nicméně, my sdílíme obavy, o kterých tady hovořil pan Austrevičus a další řečníci. Já bych chtěl připomenout také to, co říkal komisař Hán o e, volbě primátora Chyšiněva. To je vlastně jádro všech těch našich obav, protože oni říkali, že nezávislá justice, která bude vydávat rozsudky transparentním způsobem a posuzovat provádění voleb na všech úrovních, je klíčovým, eh, klíčovou známkou demokracie. Ano, je to tedy justiční systém, který musí být nezávislý. A bohužel jedno z nejpopulárnějších rozhodnutí v posledních letech bylo, když komise rozhodla, že se nevyplatí ani jedno euro na podporu reformy justice, protože eh, jsme došli k rozhodnutí, že nebylo uděláno nic, co by to, tu platbu oplavňovalo. Ta eh, volba ještě o tom eh, vysoká představitelka i komisař Jan hovořili, ale stejně tak jsou to ty nadcházející parlamentní volby, které budou důležitou zkouškou demokratických principů v Moldavsku. A v tomto ohledu musím potvrdit, že v tom současném prostředí vlastně došlo k žádné rozpočtové pomoci Moldavsku. Všechno, co bylo slíbeno, bylo zmrazeno a přitom eh, to mohlo vést k konkrétním výhodám pro občany, včetně iniciativ na místní úrovni. Co se týče té předchozí rozpočtové pomoci tady v současné situaci nevidíme možnost, jak provádět platby. A ještě mi dovolte dvě další důležité poznámky. Za prvé, sdělím to, co tady říkali poslanci o daňové reformě, zejména o té daňové amnestii, eh, tak jak to kritizovali některé mezinárodní organizace. Co se týče bankovních podvodů, tady je potřeba rozlišit za prvé došlo k řadě systémových eh, reform v řízení bankovnictví. což by mělo zajistit, aby se takové incidenty neopakovaly v budoucnosti. To je zásadní věc, ale i tak vyzýváme úřady, aby přijali další kroky vyšetřování a stíhání těch, kteří eh, to způsobili a vymáhat vrácení těchto prostředků. Nicméně ty reformy, které my jsme požadovali, byly víceméně provedeny. Tolik ode mě a samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Děkuji vám, pane Meredith. A nyní závěrečné slovo pana Austreviču Tím se uzavře tento bod. Děkuji. Děkuji za všechny připomínky od kolegů a s zástupců evropských institucí. Myslím, že se do značné míry shodujeme eh, na našich postojích, které se objeví v této zprávě. Myslím, že musíme jasně eh, říct, jaká jsou naše očekávání, jak to bude zvolnění té makrofinanční pomoci Musíme jasně popsat ta kritéria. Myslím, že všechno je tady naprosto jasně eh, řečeno, eh, kdy, kde je potřeba co učinit a že to bude záviset na tom, co sami provedou. Takže já si velmi vážím dnešní debaty. Myslím, že je to velmi solidní základ pro mm, vylepšení té zprávy pro její finální verzi a těším se na její přijetí. Děkuji vám, pane Austroviči. Já chci připomenout, že pozměňovací návrhy můžete dávat do příštího týdne, do 7. Eh, září, do 11 hodin. A nyní přejdeme k druhému bodu, eh, což je první posouzení nebo první diskuse eh, zprávy o provádění asociační dohody EU Gruzie a Eh, bude mluvit paní Moody jménem zpravodaje pana Mamikince. Děkuji. Já teď prezentuji tuto zprávu jménem svého kolegy Mamikince, který říká následující. Doufám, že jste si všichni eh, odpočinuli během prázdnin. Já jsem se během prázdnin věnoval Gruzii, dohodě o přidružení. To je věc, eh, která mi nedovolila odpočívat eh, během prázdnin. Vím, že překlady zprávy do eh, různých jazyků byly k dispozici teprve včera, ale doufám, že jste měli příležitost se ji přečíst v angličtině. Je to první zpráva o provádění dohody o přidružení s Gruzií. Jsem rád, že je to doprovázeno těmi zprávami o Moldavsku a Ukrajině, což nám umožní dělat určité srovnání a možná vzájemně ty zprávy koordinovat. Asociační dohody jsou velmi složité mezinárodní dohody a co je pro nás zásadní, aby se opírali o závazné eh, závazky, jak přejímat evropské normy. To bych chtěl zdůraznit především. Myslím, že ta úroveň přiblížení v oblasti legislativy by měla být hlavním měřítkem společně s kvantitativními ukazateli pokroku v různých oblastech. V roce 2017 eh, byl, cílem evropské, byl ten cíl evropské integrace eh, zakotven do gruzinské ústavy, znamená, že by měl být teď víceméně nezávislý na politických konfliktech. Kromě toho se připravuje cestovní mapa pro vstup do EU, tak aby se prověřila veškerá gruzinská legislativa, překážky, které brání eh, naplní tohoto cíle. To již jde nad rámec těch základních závazků v dohodě o přidružení. Eh, došlo k velkým institucionálním eh, změnám. Po své nedávné návštěvě Gruzie mohu potvrdit, že dochází ke koordinaci mezi vládou a parlamentem o procesu evropské integrace. Ta pokračuje eh, i nadále. Legislativní plán parlamentu se řídí tou dohodou, stejně tak občanská společnost je zapojena do těch jednotlivých kroků Eh, konstatoval jsem některé pozitivní vedlejší eh, změny, například socializace s partnery z Evropy, eh, větší veřejný zájem, větší povědomí o těchto otázkách, nicméně samozřejmě jsou tady pořád problémy. Je to nedostatek administrativní kapacity, problémy s přilákáním zahraničních investic, odklady a další problémy s implementací. Chtěl jsem v této zprávě uvést také kapitoly, které odpovídají té komplexní povaze té dohody. Je to například esenciální rámec a dialog eh, mezi lidmi a zapojení občanské společnosti a dále tady také kapitola o institucionálním zakotvení té integrace. Gruzie je eh, v popředí té snahy o integraci a v Gruzii je také velké, velký zájem o tuto zprávu, protože se v ní má ukázat, kam postoupili ve tom svém, té své evropské cestě. Takže bych byl rád, kdybyste tu zprávu obohatili svými připomínkami a návrhy. A na závěr mi dovolte, abych eh, ještě eh, navrhl, že by bylo dobře, kdyby ta zpráva byla prakticky zaměřená, aby se zaměřila na efektivnost toho té právní harmonizace a dosažování jednotlivých cílů, spíše než na nějaký rozbor gruzínské politiky. Gruzie skutečně potřebuje jasné vedení v této oblasti, potřebuje mít nějakou strategii, musí budovat své kapacity. A musím říci, že and Dream, gruzínský sen, eh, v tom eh, postoupil o notníku kus dopředu. Děkuji vám, paní Moody. Eh, která mluvila jménem pana Mamikince a nyní dáváme slovo jednotlivým poslancům, nejdříve pan Štětina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Prosím, budu mluvit česky, vemte si prosím sluchátka. Já bych chtěl poděkovat eh, panu Mamikincovi za práci, kterou na této zprávě udělal. Podrobně jsem naslouchal představení studie v předchozím bodu ke stavu implementace asociační dohody s Gruzií. Musím konstatovat, že v řadě kritických bodů, které se týkají například nezávislosti soudnictví či plurality médií, se zpráva shoduje s mými postoji, které jsem na půdě zahraničního výboru konzistentně opakoval. Proto si dovolím doporučit v návrhu parlamentní implementační zprávy více reflektovat realitu. Moje návrhy se budou týkat zejména části Rule of Law and Good Governance a části Respect for Human Rights and Fundamental Freedoms. Děkuji za pozornost. Muchas gracias. Y eh, ahora el... Eh, děkuji a nyní prosím pan Jurek. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Já částečně naváže na informace, které jsme dostali k předchozímu body, ale také přímo k této zprávě bych chtěl říci, že by bylo dobře, kdybychom na zasedání našeho výboru eh, pozvali například představitele církví a eh, náboženských autorit eh, také z Ukrajiny. Například, abychom si vyslechli, jaká jsou očekávání Eh, byla by to komunikace s občanskou společností a také pozměňovací návrh, který by se týkal eh, jaksi externího, externího rozměru politiky eh, Gruzie. Já bych byl rád, kdybyste to brali jako procedurální návrh, návrh k dalšímu pořadu jednání v tomto výboru. Děkuji. Děkuji, pane Jurku. A nyní jednotliví zástupci Evropské komise. Nejdříve prosím pan Schäuble. Děkuji, pane předsedo. Já bych zase chtěl poděkovat celému parlamentu a delegaci pro vztahy s Gruzií. Tak se těšíme na další zasedání meziparlamentního výboru. Eh, to se bude konat Gruzii za několik týdnů. Stejně tak vítáme velkou podporu gruzinských obyvatel a prakticky všech politických stran, které jsou proevropské. To je asi největší podpora, kterou máme ve státech východního sousedství. Vidíme, že tady asi 80% obyvatel je pro integraci s Evropou, což samozřejmě usnadňuje tu spolupráci o provádění této agendy no, přidružovací. Gruzie je také nejambicioznějším partnerem v tomto kontextu, také proto, že Gruzie plní své domácí úkoly nejlepším možným způsobem. V porovnání s ostatními eh, kolegy nebo partnery na východě Evropy nám jde o posílení eh, také ekonomické integrace s Gruzií. Myslím si, že i tato dohoda byla dobře využita jako nástroj, jak prohloubit vztahy Poslední rada o přidružení se konala v únoru 2018 a pan premiér Perikašvili eh, zdůraznil, že jde o prohloubení integrace v souladu s tím, co také říkala paní Mudy. Eh, byla prezentována cestovní mapa pro tu evropskou integraci a všechny evropské, eh, pardon, gruzinské instituce mají pomáhat v tomto procesu. My budeme s kolegy z komise monitorovat další pokrok provádění těchto dohod, také ta měřítka nebo kritéria obsažená v dohodě o liberalizaci vízového styku. A samozřejmě budeme pozorňovat na nedostatky tam, kde se vyskytnou. Jinak to první hodnocení toho vízového režimu bylo pozitivní, objevily se tady nové problémy, které byly částečně vyřešeny došlo k velkému úsilí, jak bojovat proti zneužívání toho bezvízového styku eh, ze strany eh, některých gruzínských občanů. Také bychom mohli hovořit o dobrém pokroku při provádění DCFT. Jako součást dohody o přidružení jsme připraveni spolupracovat s na dalších eh, zlepšeních, tam, kde je to potřeba. Například je to oblast zadávání veřejných zakázek, služby, například je to, to jsou to poštovní služby nebo udržitelný rozvoj a také zavedení systému kontroly pracovních podmínek, to jsou všechno věci, se kterými chceme pomáhat Gruzi. Dále bychom chtěli připomenout aktivní účast ve východním partnerství a také v spolupráci SDP. My eh, Gruzie jde o prohloubení bezpečnostního dialogu, podílet se na budování kapacit v oblasti civilní ochrany, ochrany hranic a také policejní práce. Také potřeba říci, že také my podporujeme celistvost gruzinského území a podporujeme mírové iniciativy, například Krok do lepší budoucnosti, což je iniciativa, která eh, nabízí určité obchodní a příležitosti nebo příležitost pro mobilitu. Tady tak před několika týdny byla podepsáno společné prohlášení jménem Evropské unie o výročí, eh, které sloužilo k připomenutí desátého výročí války mezi Ruskem a Gruzí. Eh, odkazuje se tady na základní svobody, pluralistická média, dialog oblasti lidských práv a také Eh, svobodný dialog eh, o například těch věcech, které ještě nefungují tak dobře, jako je reforma justice. A v neposlední řadě také očekáváme, mm, jakým způsobem budou provedeny ty nadcházející prezidentské volby. Doufám, očekáváme, že to bude v souladu s mezinárodními normami a že ta kampaň nějak neohrozí eh, to reformní úsilí. Ještě teď se o tom živě debatuje, ale my doufáme, že to ustojí a že to všechno proběhne v mantinelech eh, eh, toho eh, možného a jinak můžeme říci, že Gruzie své úkoly splnila příkladným způsobem a myslím, že v souladu s tím komisařán vydá takové doporučení. Děkuji vám. Muchas gracias. Pues tiene la palabra. Děkuji a dávám slovo panu Mereditovi. Děkuji, pane předsedo. Eh, především chci poděkovat eh, panu Mamikisovi vaším prostřednictvím eh, a celému výboru za vynikající spolupráci a za přípravu zprávy, kterou, které si velice ceníme. Já tady řeknu podobné věci Eh, především vidíme zcela jasně, že eh, asociační dohoda přináší výhody Gruzii. Myslím, že je důležité eh, prostě nepovažovat takovou věc za samozřejmou, protože věci se vždycky vyvíjejí velice rychle. Před pár lety to eh, byl velice důležitý směr, který nabrala Gruzie ve svém vývoji. A jsou tady skutečně hmatatelné výhody, přínosy pro obyvatelstvo. To bych chtěla opravdu velmi zdůraznit. My souhlasíme, že eh, Georgia, tedy Gruzie, je tady nejlepším eh, nejlepším výsledkem, využívá ekonomických eh, příležitostí a vidíme i institucionální změny a to je velice důležité, že to přináší také asociační dohoda. Jsou tady tedy vyhlídky, že eh, další provádění dohody bude přinášet opravdu velké výhody obyvatelstvu. A Eh, ještě eh, otázka pravoslavné církve v Gruzii. To si myslím, že je důležitý eh, bod, protože tato církev je velice důležitým partnerem. Oni ostatně produkují vynikající med v Gruzii a díky asociační dohodě to teď můžeme ocenit. Eh, mohu vám to vřele doporučit. Eh, je to závažná věc, protože když lidé vidí, že skutečně mají v každodenním životě výhody eh, z dohody o přidružení, tak to rozhodně je velice dobrým signálem pro další postup. A ještě bych chtěl hovořit o tom, co komise udělala minulý týden. Otevřeme první eh, školu Evropské spolupráce s východními partnery. To je důležité, protože investice do mládeže jsou vlastně důležitými investicemi do lidských zdrojů. A Neměli eh, bychom eh, samozřejmě mít dojem, že všechno je jen v pořádku. Jsou tady ještě je určité výzvy, je to například justice. Eh, je důležité, aby lidé mohli mít důvěru v nezávislý systém justice. Samozřejmě jsou tady také prezidentské volby, které nás čekají. Eh, v této zemi a je důležité, aby proběhly svobodně a demokraticky. To je opravdu důležitý okamžik. A myslím, že na podzim budeme mít velice důležitou eh, schůzku v listopadu s gruzínskou vládou. Eh, je to velice důležitý krok, který proběhne mezi ehm, komisí a gruzínskou vládou po té, co v létě navštívil Gruzii eh, předseda Juncker. A eh, tedy důležité je, že Gruzie naplňuje důležité aspekty asociační dohody, bere tuto asociační dohodu velmi vážně. Děkuji. Děkuji vám, pane Meredite, a nyní ještě vracím slovo paní Moody. Děkuji vám. A děkuji komisi a EEAS za jejich přínos a za jejich trvalý zájem o tento bod. Já myslím, budu stručná. Za prvé řeknu, že není na nás, e, abychom e, byli takovými zástupci, e, jedinými zástupci Hovořili tady pan Schäuble a pan Meredith eh, o tom, jak velice důležité v naší práci s Gruzií je naplňování asociační dohody, které přináší výhody obyvatelstvu. Právě to, že přináší výhody obyvatelstvu, to je to nejdůležitější. To musí být v centru naší práce a to je také důvod, proč se tak zcela jasně zapojujeme do tohoto programu pomoci. Také je důležitý celý proces komunikace. Já děkuji kolegům za jejich vystoupení a mm, samozřejmě děkuji také vám dvěma. Těším se na další komunikaci a na další e, setkání v září. Já vám děkuji, paní Moody, a chci připomenout, že termín pro předkládání pozměňovacích názor, návrhů je také 7. září v 11 hodin. To je tedy konec tohoto bodu eh, pro dnešní dopoledne a přecházíme k bodu, který se týká asociační dohody EU-Ukrajina eh, se spravodajem panem Gálerem, kterému tímto dávám slovo. Děkuji, budu hovořit německy liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ukraine hat vor wenigen Tagen ihren Nationalfeiertag begangen. Ukrajina před eh, několika dny si připomněla svůj státní svátek. Eh, tato země eh, potřebovala hodně dlouhou dobu mm, na to, aby si svoji státnost a národnost konsolidovala. A samozřejmě má to musel se tedy konat eh, proces, musel se konat eh, takové jasné vyjasňování interní, eh, kterým kurzem se Ukrajina bude vyvíjet a ke kterému gravitačnímu centru se upne. Tato cesta je vyznačena dvěma demokratickými revolucemi, které bohužel měly mnoho obětí a bohužel ještě i dnes se Ukrajina musí bránit eh, ruskému agresivnímu chování. Musíme konstatovat, že i dnes, každý týden, každý den eh, je napadána a její občané jsou zraňováni a zabíjeni, eh, jejich ruským sousedem. Ukrajina je nyní pevně nebo se svázána eh, s Evropskou unii, máme eh, dohodu o přidružení, má bezvízový styk. Pravidelně dochází eh, k setkávání s vládními i opozičními představiteli Ukrajiny a je to pro nás běžné. Čtyři roky po Eh, uzavření dohody o přidružení, včetně eh, prohloubené dohody o volném obchodu, vám navrhuje, abychom se abychom přijali pozitivní závěry. Ukrajina dosáhla významného pokroku na cestě k evropční, eh, evropské integraci, ale jsou pořád ještě velké potíže. Pokud se týče justice, centralizace, energetiky, zdravotnictví a e, důchodu a vzdělávání e, máme pozitivní, e, pozitivní závěry. Pokud se týče ovšem rámce na boj proti korupci, finančních rámců, právního přeskumu, decentralizační reforma, nedostatek eh, opatření pro odstraňování oligarchických struktur. To všechno jsou negativní eh, aspekty a tady musíme eh, vyzývat ukrajinské orgány ke zvýšení úsilí. Dále chceme, aby eh, se zrušila eh, požadavek eh, pro aktivisty, aby elektronicky podávali majetková přiznání, dále vhodné vybavení nejvyššího soudu pro boj proti korupci. Pokud se týče institučního rámce k provádění této přidružovací dohody, by na obou stranách měl být v centru pozornosti budování kapacit eh, v, Evropském, eh, v ukrajinském parlamentu. Je třeba nadále podporovat intenzivně eh, naplňování této dohody o přidružení. Za necelý rok uplyne funkční období prezidenta a v podstatě ani parlamentní volby nejsou daleko. Již teď je politická scéna ovládána volebním bojem. Já musím s obavami konstatovat, jak se eh, k věci staví občané. Ta obrovská podpora modernizaci a reform mizí tím, že mají velice těžké hospodářské osobní podmínky a že nadále eh, otřásá mnohými státními institucemi korupce. Politické reformy nejsou dostatečně vysvětlovány a není pocitováno, že by k ním docházelo. Je třeba skutečně, aby občané pocítili výsledky reform. Úzký rámec této zprávy a samozřejmě parlamentní prázdniny mě neumožnili Eh, zcela aktualizovat eh, všechny eh, informace. Budu teď navrhovat další elementy. Především chci hovořit o nelegálním drancování na přírodních prostředků, přírodních bohatství. Také aktuální decentralizace a zákaz nových Eh, regionální voleb eh, ve spojených obcích, to také, myslím, není správně. Kolegové, já se těším na vaše komentáře a na další práci v této oblasti. Děkuji, pane Gahlere, a nyní dávám slovo panu Jurkovi. Děkuji vám. Eh, mně se hlavní směry této zprávy velice zamlouvají. Naše politika je zde dobře vystěžená, politika vůči Ukrajině, zejména v otázkách ukrajinské suverenity. Nicméně mám tady jednu zásadní úvahu v článku 20, kde se vyzývá Ukrajina k tomu, aby provedla ratifikaci Istanbulské konvence. To je samozřejmě běžné a v souvislosti s postupem Evropské komise, ale není to v souladu s našimi smlouvami. Podle nich totiž eh, evropské vlády by se neměly eh, vyjadřovat zásadně právě k eh, životu, k rodinnému životu a tak dále. To znamená, že otázky, které jsou možná sporné u nás, například Eh, hovořím o nedávném obvinění Bulharského ústavního soudu eh, vůči předchozím eh, vládní garnituře, tak domnívám se, že bychom neměli v zahraniční politice se zasazovat za nějaké ideologické angažmá Evropské unie. Měli bychom respektovat svobodu všech těchto národů, poněvadž Ukrajina se v této věci eh, má eh, právo postavit nebo zaujmout stanovisko podobně jako Bulharsko, které považuje za správné. Je to věc, která i u nás není dosud eh, zcela rozhodnutá, probíhá debata. Další věc, pokud se týče obrany menšin a ochrany menšin. Víme, že Ukrajina v sovětských eh, dobách měla eh, eh, velice tragickou historii. Mnozí lidé, kteří byli na území Ukrajiny, dnes je v jiných státech a naopak. Čili tady je spousta mm, křiv, které dosud nebyly napraveny. Například od situace situace eh, římskokatolických eh, církví, eh, které tady jsou de facto jsou tam negativní, negativní rozhodnutí vůči těmto církev. Nebo třeba ve Lvavě Eh, tam de facto eh, se eh, prosadila jaksi sovětské rozhodnutí využít prostě některé svatyně kostely jsou pořád už to jako koncertní síně nebo muzea. V této souvislosti bychom neměli toto ignorovat, protože to jsou věci, které v podstatě mohou jedině zlepšit pluralitu a vzájemných vztahů eh, společnosti a jejich součástí na Ukrajině. V té otázce eh, se k tomu tedy chceme vyjádřit ve formě eh, pozměňovacího návrhu. Laura, senior Valesa. Děkuji, pane Jurko, a slovo má pan Valesa. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu Galerovi za představení velice vyvážené a přesné zprávy. Jakožto vyprat, zpracovatel stanoviska za výboru INTA, já bych zdůraznil nejenom tedy obchodní aspekty, ale také politické, eh, které eh, dosud nemohly být eh, o nich komentováno. Ukrajina patří k našim eh, nejbližším obchodním eh, partnerům a my chceme, aby tato spolupráce fungovala eh, prohloubená. Dohoda o volném obchodu už funguje od roku 2016 v provizorním režimu z hlediska výboru pro zahraniční obchod musím neustále zdůrazňovat, jak je třeba, aby obě strany si vzájemně otevíraly trhy pro zboží a služby eh, za eh, otevřených a vynutitelných podmínek. Eh, znamená to mimo jiné také zastropovat tarify a v určitých průmyslových a zemědělských odvětvích sledovat normy. Pokud se týče obchodu, objemu obchodu mezi EU a Ukrajinou, je třeba podporovat diversifikaci e, ukrajinského vývozu. Zbližování EU a Ukrajiny zde může vzájemný obchod být užitečným nástrojem který bude podporovat udržitelnost investičního a obchodního prostředí. E, také je třeba říci, že tento obchod je součástí našeho úsilí na potírání korupce a organizovaného zločinu. Chci zdůraznit, jak je důležité e, pokračovat v koordinaci e, v oblasti sankcí v souvislosti s okupací Krymu a východní Ukrajiny. Také je třeba zdůraznit, eh, že eh, ukrajinský parlament již schválil v prvním čtení zákon o ochraně ukrajinských lesů. V neposlední řadě chci upozornit na věc, eh, která je ještě důležitá, důležitější a zabývají se také žurnalisté, a to jsou antracitové doly na Donbase. Čekám zatím na odpověď Evropské komise, nicméně chtěl bych jasně prohlásit, že v souvislosti se sankcemi jsou, eh, jsou zmraženy určité majetky a prostředky eh, vlastníků. Eh, v současné době toto je regulováno těmi takzvanými republikami kde tedy přírodní zdroje podle jejich legislativy byly znárodněny. Ptám se tedy komise, jestliže, jestliže prodej a eh, jestli je eh, správné, aby eh, tyto přírodní zdroje se exportovaly do Evropské unie, aby se zde nakupovaly. Víme, že totiž toto Eh, de facto prospívá separatistickým republikám a eh, jejich eh, vládnoucím garniturám. Na to bychom měli opravdu brát ohled. Děkuji vám, pane Valenso. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych chtěl pochválit tu vynikající zprávu, jak ji navrhl pan Gáhler. Je to velice Eh, dobrý dokument, i když samozřejmě eh, je možné tam doplnit ještě další věci. V této souvislosti bych také chtěl eh, pochválit naší skvělou spolupráci se zahraničním servisem komise a máme a tak samozřejmě výborem Afet Bylo to velmi plodné a doufáme, že v tom budeme pokračovat. A také Ukrajinský parlamentní výbor pro přidružení zde odvedl velmi dobrou práci. Chtěl bych rovněž ocenit eh, to budování kapacit, eh, tak jak to eh, podporuje Evropský parlament a také Pat Cox, který je velkým znalcem Ukrajiny a tráví tam mnoho času. Naše delegace v Kijevě rovněž aktivně eh, pracuje na sledování transpozice evropské legislativy do ukrajinského zákonodárství a jsme přesvědčeni, že ukrajinská vláda eh, eh, posílila své úsilí o koordinaci Eh, v rámci eh, dohody o volné obchodu tím, že eh, přijala další rozhodnutí. Vláda a parlament schválili postup implementace asociační dohody během návštěvy vysoké představitelky v březnu vydala komise sdělení pod názvem Moving Together, kde se tedy hovoří o souvislostech eh, mezi eh, reformní agendou a mm, eh, našimi, naší tedy dohodou o přidružení. To vlastně zatím nezaznělo v té naší debatě, což je škoda, ale bylo by dobré, abychom, aby občané věděli, o čem tato dohoda je. My tedy oceňujeme dosud dosažený pokrok, ale jak řekl pan Gáler, je třeba dosáhnout ještě mnohem více. Ten proces musí být ještě posílen a v rámci tedy eh, té asociační dohody, samozřejmě i mimo ní, ale myslíme si, že v rámci té dohody o přidružení eh, je možné jít ještě mnohem dál, než jak je to dnes. Eh, priorita, priority, tak tam určitě zůstávám boj proti korupci a bylo tady eh, rozhodnuto, že bude eh, ustaven nejvyšší protikorupční soud, který samozřejmě vhodně doplní eh, dosavadní instituce bojující proti korupci. Já bych chtěl zdůraznit, že je třeba, aby všechny tyto antikorupční instituce byly nezávislé je zároveň důležité, aby integrita a důvěryhodnost úřadu pro boj proti korupci byla posilována a udržena. V létě došlo, jak možná víte, k určitým problémům. Nicméně eh, je třeba dále pokračovat v mnohých polech, eh, polích. Eh, pan Galer a další o některých hovořili, patří k něm určitě zlepšení investičního prostředí a transparentnosti v řadě sektorů vzhledem k pravděpodobně březnovým prezidentským volbám a e, později parlamentním volbám. E, důležité je zdůrazňovat, že je třeba pokračovat v reformách, prostě to úsilí nemůže být e, přerušeno a situace nesmí být pouze ovládnutá předvolebním duchem, to si Ukrajina nemůže dovolit. No a závěrem, pokud se týče suverenity a teritoriální integrity, eh, to samozřejmě velice hlasitě podporujeme v rámci eh, Evropské unie a v této souvislosti tedy eh, konstatujeme to otevření mostu na Krym a dále narůstání napětí v oblasti Eh, Azovského moře a k tomu patří také ta již 100 denní hladovka Olega Sencova. Čili opravdu bychom byli rádi, kdyby na to eh, ruské úřady nějakým způsobem zareagovaly. Pokud se týče minských dohod, nedávno se setkala kancelářka Merklová s ruským prezidentem a doufáme, že to poněkud eh, posunulo situaci vpřed, ale je třeba učinit více. Z ukrajinské strany je třeba, aby byl zákonem rozšířen a prodloužen ten speciální statut okupovaných území. A poslední věci, pokud se týče obchodu se separatistickými oblastmi, já eh, tedy se nezabývám přímo obchodními oblastmi, ale Eh, samozřejmě, pokud eh, má tento produkt razítko z Ukrajiny, tak to eh, považujeme za ukrajinský. Pokud tedy máte nějaký způsob nebo návrhy, jak to rozlišovat, prosím, dejte toto k dispozici DG Trade a my se tím budeme zabývat. Děkuji vám. Šajbel. Děkuji vám, pane Šajbele. A nyní dostává slovo Petr Wagner, který je ředitelem podpůrné skupiny pro Ukrajinu. Já budu mluvit eh, německy. Děkuji panu Galerovi za, a také dalším za příspěvky, také za tu studii, díky které máme teď k dispozici hodnocení situace na Ukrajině. S tím je možné eh, do značné míry souhlasit eh, s tím, co tady zaznělo. Děkujeme také za to, že ta zpráva se zabývá velmi důkladně všemi oblastmi těch opatření, která jsou přijímána v rámci přibližování se Evropské unii. My jsme také víme, že Evropský parlament tato opatření vždy podporoval. Dále jsme vděční za to, že je tady velké porozumění pro obsah té zprávy eh, ohledně toho, co by se na těch různých eh, místech a úrovních na Ukrajině mělo provádět. Pane Šibli a další hovořili o té politické situaci o agresi, válka na východě, to všechno má vliv na situaci, ale ne na všechno. A proto je také důležité, aby Evropská unie se pokusila o to makroekonomicky stabilizovat situaci na Ukrajině. Tomu jsme přispěli v posledních letech a i v budoucnosti tady chceme sehrát svou roli. Potom jde o eh, roli té podpůrné skupiny pro Ukrajinu a ta by se měla zabývat institucionálními kapacitami. O tom už se tady mluvilo i v souvislosti s jinými zeměmi, kde e, ve veřejné správě mají problémy nejenom s tím, jak zákony vypracovávat, ale potom, pokud se podaří přijmout, jak je v praxi prosazovat. A proto Evropská unie v posledních třech letech právě v této oblasti e, přijala mm, opatření a financovala je do výše 300 milionů eur v těchto státech, například tím, že poskytuje mezinárodní partnery. V té zprávě se zmiňuje právě například ta reforma eh, zprávy, tedy decentralizace. S tím, že musí dojít eh, k transformaci veřejné zprávy O tom eh, mluví i eh, premiér a v té studie eh, se konkrétně hovoří o tom, že by je to proto nezbytná ta politická podpora na nejvyšších místech. Samozřejmě potřeba dosáhnout zlepšení v oblasti boje proti korupci, justiční reformě, podpora občanské společnosti. A potom samozřejmě tady ještě třetí oblast té zprávy o, zprávy o dohodě o přidružení a sice Eh, sektor po sektoru, ty eh, eh, prosazování a provádění těch nezbytných kroků, které jsou obsaženy v dohodě o přidružení a které by měly vést k prohloubení té dohody o svobodném obchodu. A v té zprávě se také hovoří o tom, jak by měl probíhat monitoring, na základě jakých kritérií a tak dále. My tedy Souhlasíme s těmi doporučeními, to vás asi nepřekvapí, které jsou v té zprávě uvedeny. Můžeme vás také ujistit o tom, že co se e, e, týče kapacit e, vrchovné rady, tak i tady parlament je připraven pomoci, tak aby se to tady posunulo ku předu ještě před volbami, aby reformy během těch voleb a po těch volbách pokračovaly. Děkuji za pozornost. To je z naší strany všechno. Zatím nemáme žádné další poznámky. No, děkuji vám, pane Wagnere, a dávám znovu slovo panu Gálerovi. Eh, děkuji všem kolegům za připomínky, za trvající podporu té obecné linie. Děkuji všem zástupcům z komise a e, služby pro vnější činnost. To, co teď bylo ještě řečeno na závěr, to také podporuji. Také co se týče těch e, e, zajatců, kteří byli zajati Ruskem, na to bychom měli upozorňovat. A stejně tak bychom měli upozorňovat na osud Olega Zemcova, já bych ještě chtěl k té debatě říci, že k té debatě, která se týkala těch studií, které tady byly prezentovány eh, dopoledne, tak jeden kolega eh, se tady odvážil říct, že jsou to tři zhroucené státy. Myslím, že to je skandál, že někdo si dovolí Eh, něco takového říce, když to je právě Rusko, které způsobilo eh, situaci v těchto zemích a nadále komplikuje eh, to úsilí o modernizaci a integraci. Rusko ty oligarchy potřebuje k tomu, aby tady mohlo vyvíjet svůj vliv. My v parlamentu rozhodně nejsme spaktováni s těmi oligarchy a nejsme pro udržení statutu quo. My jsme Máme dohodu s reformátory, s lidmi, kteří eh, by eh, chtěli dosáhnout lepší budoucnosti své země a jsem si jistý tím, že eh, naše plány, naše strategie se nakonec na Ukrajině prosadí a Ukrajina na tom bude lépe než je dnes. Děkuji vám, pane Galere, a děkuji také zastupcům komise a EAS a děkuji také všem Eh, kdo se zúčastnili eh, diskuse. Máme tady termín předkládání pozměňovacích návrhů do 7. září v 11 hodin. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl mít ještě krátké prohlášení k situaci v Kambodži. Víme, že hlavní eh, opoziční předák je ve vězení a Eh, hlavně opoziční strana byla zakázána zákonem. Eh, jsou to omezení práce médií a novinářů. Eh, parlamentní volby v červenci proběhly bez toho, aby se toho mohli zúčastnit hlavně opoziční síly. Vládnoucí strana dostala 125 míst parlamentu z těch 125 Pane předsedo, my tedy chceme vyzvat evropské instituce, zejména Evropskou komisi, aby našemu výboru předložila zprávu o té zjišťovací misi, která se tam konala nedávno. Ta eh, politická krize, eh, represe opozice, to jsou všechno věci, které by měla Evropská unie posoudit aby eh, eh, změnila svou politiku. Není žádný důvod, aby pokračoval náš vztah s, Kambodži, s Kambodžou tak jako dosud, protože eh, vidíme, že je tady demokracie ohrožena. Děkuji vám, pane Astrovičusi. Děkuji za vyjádření této pozice. Tím končíme naše zasedání výboru AFET. Příští zasedání bude 13. září. A e, děkuji tedy vám všem za účast, děkuji také tlumočníkům. A e, jsem rád, že se byly schváleny podmínky práce pro některým umožní e, dále lépe pracovat.